Yes, friends. Vážení přátelé, zahájíme schůzi. Vítejte na naší celodenní schůzi. První bod na pořadu jednání je, že se vás zeptám, zda můžeme pracovat podle navrženého pořadu jednání. Zdá se, že ano. Sdělení předsedkyně. Tlumočení ve všech jazycích, kromě finštiny, bulharštiny a chorvačtiny. Dále máme tady skupiny návštěvníků, tedy v dnešní den. Elmar Brock pozval 30 návštěvníků z Belgian Youth Diplomacy, kteří přijdou eh, později dnes dopoledne a Rina Kari a Paloma López eh, pozvali skupinu 20 hostů z federace ETF, kteří nás navštíví dnes během hlasování ohledně balíčku silniční mobility. Dále přijde televizní štáb, který pozvala paní Moran Chartier, Opět budou tady během hlasování o e, směrnici o vysílání pracovníků. Dále změníme trošičku harmonogram příští schůze, totiž tedy, že schůze z 16. a 17. května je nově přesunuta na 14. a 15. května. Uh, let me give you the exact uh, uh, figures. Přičemž tedy bude nový program 14. května v pondělí od 15 do 18.30 a poté v úterý 15. to bude od 9 do 12.30 a od 14.30 do 18.30 hodin. Dále Chci vás informovat, že proběhne zvláštní zasedání výboru EMPL a to 24. května, to je čtvrtek, přičemž proběhne výměna názorů s místopředsedou Dombrovskisem eh, v rámci strukturovaného dialogu a dále s komisařskou, s komisařskou Tysenovou ohledně navržené European Label Authority ELA, jak o to žádali koordinátoři v březnu. A pak po výměně názoru pro mě, proběhne hlasování ohledně strukturovaného dialogu a pak také ještě workshop ohledně ELA, což pro nás pořádá Policy Department. Tolik tedy sdělení předsedkyně bod 3 na pořadu jednání. Schválení zápisu ze schůzí, tedy konkrétně ze schůze 21. a 22. března 2018, pan Becker. Dobrý den, děkuji. Já mám takovou drobnou žádost, eh, eh, možná mi odpovíte. Můžete prosím potvrdit, že kabotáž bude začleněna do dnešního hlasování? Ano, bude. Výborně, děkuji vám. Takže bod čtyři na pořadu jednání návrh eh, směrnice o sociální statistice. To jsou tedy meziinstitucionální vyjednávání. Jedná se o zprávu o dvou probíhajících vyjednáváních, tedy návrh eh, nařízení o sociální statistice, přičemž eh, zpravodaj je Tamáš Meserič. Trialog proběhl 27. března, přičemž kolegislátoři představili své pozice a odsouhlasili si pracovní program. A proběhly také tři schůze na technické úrovni. Druhý trialog proběhne zítra odpoledne. A druhá zpráva se týká revize nařízení o agenturách, přičemž formální trialog o revizi agentur proběhl včera a kromě mě byl parlament zastoupen také Sander, která je zpravodajkou pro SEDEFOP, pak tam byl pan Kalde Šambon, eh, Česlav Hoč, A rozhodli jsme, že budeme řešit na příštím trialogu, tedy 22. května, několik dalších témat čemu jsme se tedy nedostali eh, včera, proto jsme to přesunuli. Konec konců včera proběhla eh, intenzivní diskuse o úplně jiných věcech. A brzy očekáváme pokrok na technické úrovni v rámci přípravy trialogu 22. května. Tolik tedy eh, informace pro vás a tím se dostáváme k bodu 5 na pořadu jednání celoevropský osobní penzijní produkt PEPP, e Slovo má náš zpravodaj Karl Heinz Becker. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, vážení kolegové a vážené kolegyně. Tato zpráva, která se projednává ve třech výborech, tento projekt, řekněme, který probíhá v Ekonu, Imko a Emplu, eh, je na tom tak, eh, že se vedou velice konstruktivní rozhovory mezi zpravodají všech tří výborů a v celé řadě oblastí máme také eh, širokou schodu. Samozřejmě máme různé přístupy a já bych dnes proto eh, rád vám představil ten přístup, který je patřičný pro eh, pohled výboru EMPL. Na úvod mi dovolte říci, že iniciativa komise eh, vyvinout takovýto produkt si zaslouží naši podporu. Je to výborná iniciativa, řekl bych. Eh, je to velice důležitý krok v rámci evropského sociálního vývoje a proto bych rád vyjádřil své sympatie tomuto produktu a rád bych je vyjádřil naprosto jasně. Jakých cílů chceme dosáhnout? Máme priority, jedna z nich má být, že PEP bude dlouhodobý pojišťovací, respektive spořící produkt. Že jim tedy musí být. Jde primárně o atraktivní příjem pro dobu penze. PEP má být nabízen hlavně mladým generacím v Evropě, má jim umožnit přístup k zajištění ve stáří. Musí fungovat jednoduše, přeshraničně a transparentně. A v této souvislosti bych rád zdůraznil, že ten celoevropský faktor musí být i závazkem, který parlament dodrží a to v závěrečných zprávách všech našich výborů, protože my jsme přesvědčeni, že e, poskytovatelé PEP e mohou a měli by se postarat o to, aby e, díky svým specifickým partnerstvím zajistili nebo umožnili celoevropskou přítomnost tam, kde mohou, a to i tam, kde zatím třeba nemají žádnou pobočku. Tedy ten celoevropský faktor je pro mě naprosto zásadní. Tento druh takovéto evropské kapitálové záruky, tak jak se o ní aktuálně hovoří, ta se jistě v průběhu práce ještě v parlamentu přesněji definuje. Já jsem přesvědčen o tom, že e, zde tady to je naprosto jedinečný, výhodný produkt, můžeme to definovat naprosto unikátně, tedy to, že budeme mít eh, důchod nebo penzi, která je zajištěná eh, centrální, Evropskou centrální bankou přes EOPu. Tím můžeme eh, velice výrazně posílit důvěru lidí tedy bezpečnost, spolehlivost a předvídatelnost, plánovatelnost, to je zásadní. Eh, možnost převzít tento produkt do jakékoliv evropské země, to je naprosto zásadní. Produkt PEP e může sloužit milionům evropských občanů a může jim to poskytnout jedinečnou možnost zajištění na penzi, a to zejména v těch státech, kde neexistuje dobře vybudovaný první nebo druhý penzijní pilíř. Eh, na mysli mám zejména celou řadu států ve východní a jižní Evropě. V těch státech, kde jsou vysoce vyvinuté sociální systémy, tam může PEP e fungovat jako dodatečné pojištění, do dodatečné zajištění životní úrovně ve stáří. A to minimum, co PEP e v těchto státech může udělat, je to, že to bude senzační dárek třeba od rodičů nebo prarodičů pro děti, které pak později ty smlouvy vyplatí. Eh, nechci nijak zastiňovat, že mě vysoce zajímá výkonnost PEP e eh, v dlouhodobém horizontu. Děkuji EPRS za to, že eh, vypracovala takový výpočet, který je k dispozici také v tom dokumentu, který jsem vám předložil. Ukazuje se totiž, že to je tedy odhad, prosím pěkně. Eh, samozřejmě nikdo nevíme, jak se vyvine třeba inflace nebo něco takového, ale vezměme si 4% inflaci za 40 let průměrně. Eh, konec konců můžeme se podívat do posledních 40 let a není to tak daleko od těch 4%. Když si představíme, že nějaký mladý člověk si 40 let spoří eh, na částku 40 tisíc euro, pak se dostaneme k tomu, že v podstatě ve všech výpočetních modelech, které eh, neobsahují až příliš vysoké eh, poplatky za vedení smlouvy a za vklady, tak vlastně ve všech modelech se dostáváme k uspokojivému výsledku co do kapitálu, například při 1,5% nákladech a 40 tisících euro Eh, tedy 40 tisíc euro kapitálu akumulovaného, tak eh, docházíme k výsledku 44 tisíc euro eh, a v tom už je započítána ta 4% inflace. Takže je to jistota, kterou jsme zatím nemohli slíbit, tedy v tom, že ten spořený kapitál také dostanete zpátky. Tolik tedy k tomu. Pak rád bych zdůraznil ještě některé drobnější aspekty Eh, kterými se zabýváme i v pozměňovacích návrzích. Eh, vidíme zde také kvalitu produktu PEP e v překlenutí té genderové penzijní propasti. Eh, řekl bych, že mnoho žen, které mají dobré poradenství a které mají třeba přerušenou kariéru, tak mohou, jsou to tedy mladé ženy, by mm, mohly PEP e začít využívat velice záhy. Ta dlouhodobost, o tom už jsem mluvil, fakt, že se jedná o eh, jaksi doplňkový spořicí produkt, to je také jasné, ale eh, Řekl bych, že pro mnoho lidí to nebude doplňkový produkt, bude to jediný seriózní penzijní produkt, který eh, budou moci používat. K diskusi o daňových otázkách bych rád jasně řekl, že zde máme nulový vliv. Tuto otázku zkrátka nemůžeme ovlivnit. Otázka daní není v pravomoci Evropské unie, ale budeme požadovat, a to řekneme velice jasně, a podle mého názoru by to výbor EMPL měl také velice jasně říkat, že všechny členské státy u produktu PEP e by měly zajistit takové daňové výhody, kterých požívají i jiné penzijní spořicí produkty. Tedy v tom pozměňovacím návrhu se říká, že jde, má jít o nejvýhodnější možné daňové podmínky pro penzijní produkty. Ta přenositelnost tady nechceme akceptovat žádné náklady, pakliže nějaký poskytovatel v některém členském státě není přítomen, nemá tam pobočku, ale já už jsem říkal posledně, že e, nechápu, jak nějaký poskytovatel nemůže být přítomen e, v některém státě, stačí, když tam bude nějaké, e, nějaké družstvo nebo nějaká, nějaké partnerství. Náklady. Eh, to je opět velice ožehavá diskuse. Teď očekáváme od poskytovatelů, že budou umírnění a spravedliví a sociálně únosní v otázce stanovení nákladu. Já bych zde viděl to 1,5% jako naprosté maximum. To je podle mě základ pro diskusy, ale přes tuto hranici bychom neměli jít. Spíše bychom ji měli, tak říkajíc, podkročit. Dovedu si představit, že transparentnost produktu PEP e bude muset být zajištěna tak dobře, eh, a to tedy i tak, že my si přejeme, aby poskytovatelé PEP e ztransparentnili i předchozích 20 let v rámci svých produktů, a to tedy podle definice jednotlivých let. Proč 20 a ne 5? My chceme, aby eh, byl sledovatelný celkový prostor, a to i před krizí z roku 2008. Jedině tak odpovíme občanům na otázku, jak si penzijní produkty vedly. Před krizí, během krize, po krizi. Co se týká variant, které jsou k diskusi, tam máme eh, tu takzvanou výchozí obci, tedy nějaký standardní produkt, já si myslím, že sociální výbor by zcela oprávněně mohl žádat, abychom měli alespoň jednu takovouto možnost v každém nabízeném produktu, tedy nějakou tu výchozí možnost, jinými slovy, takovou možnost, která bude mít kvalitní, účinnou interakci jak si s tím vývojem kapitálu. Pakliže budou různá portfolia nebo budou jiné nabídky, tak je to zvlášť aktuální a já samozřejmě finančnímu průmyslu nechci eh, zabraňovat v nabízení všeho možného, ale alespoň něco by mělo být takové nějaké výchozí nebo standardní, chcete-li. Milí kolegové, milé kolegyně, v příští fázi eh, připravíme pozměňovací návrhy. Termín eh, pro pozměňovací návrhy je 2. května, tedy příští týden. A já vám slibuji, že tuto spolupráci mezi stínovými zpravodaji budeme šlechtit až do konce celého procesu. Zatím to tedy vypadá, že, při, že hlasování ve výboru EMPL bude 28. června a já se už teď těším na kladný výsledek. Děkuji. Děkujeme vám, pane Bekre, za eh, tuto eh, zprávu, za tento úvod. A teď dáme slovo stínovým zpravodajům. Maria Arena za SAD tu není. Vy nahrazujete, paní kolegy. Takže paní Jongerius. Um, I'm, I'm not Já ji ve skutečnosti tak úplně nenahrazuji. Eh, ona je na misi a stále ještě o tom diskutujeme v naší pracovní eh, skupině a e, finalizujeme ten náš návrh ohledně PPP. Ale jako první reakci na váš e, návrh bych chtěla říci, ano, díváme se na to pozitivně. Na to, že by se měl najít e, nový nástroj, který by uzavřel to prázdno na trhu penzijním. Je to věc, na kterou se musíme zaměřit s ohledem na stárnoucí populaci. Vidíme, že posiluje stárnoucí populace všude v Evropě a proto je tedy eh, eh, naléhavé, abychom se tím eh, zabývali. Principiálně Ale to je prostě ten eh, princip si myslím, že v prvním, druhém eh, pilíři ten penzijní systém by měl být dostupný pro lidi a měl by poskytovat eh, adekvátní penze. Ale ono se říká, my to tak říkáme alespoň holandsky, že že jsou zásady na jedné straně a realita může vypadat jinak. Takže tu mohou být určité eh, překážky mezi tím, než se tyto principy, o kterých hovoříme, přetvoří do reálného života. A když se podíváme na ten návrh, tak, eh, tak se zaměřujeme na to, zda PEPP e je dodatečným nástrojem, který má poskytovat eh, evropským eh, občanům ehm, adekvátní eh, ehm, prvek penzijního systému, zda tedy je tedy dodatkem k něčemu a nenahrazuje například adekvátní prostředky prvního či druhého pilíře, které mají být v penzijním systému. Protože to bychom pracovali nesprávným směrem. A e, právě proto jsme ještě v naší pracovní skupině e, tu diskuzi nedokončili. A myslím, že by stálo za to, kdybychom měli jasně naformulováno v úvodních ustanoveních tohoto e, návrhu jakousi definici, co to vlastně je k čemu má sloužit eh, tento nástroj. Má to být je dodatek a nemá to být náhražka něčeho, eh, nějakého produktu z prvního či druhého pilíře. Možná bychom také mohli to naformulovat tak, že třeba po pěti letech eh, budeme přeskomávat, zda tento produkt skutečně mm, funguje jako nějaký dodatečný produkt, něco navíc, a nebo zda například eh, OSVČ využívají tento mechanismus k tomu, aby eh, získali ve starším věku adekvátní eh, penzi. Takže tento náš cíl by měl být jasný, měl by být jasně patrný z textu. A teď ještě hledáme eh, správná, eh, správné termíny a chceme tedy zjistit, zda tento návrh má nějakým způsobem tedy nahradit produkty prvního druhého pilíře, nebo zda má být eh, dodatečným produktem. Tímto směrem se tedy ubírají naše úvahy. Děkuji. Jako další by měl hovořit pan Gerike, ale nahrazuje paní McIntyre. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Gerike tu s náma nemohl dnes být, protože jsem velice eh, teď ráda, že za EKR zde mohu promluvit eh, já. Chci eh, především opravdu poděkovat panu Bekrovi za toto, tento návrh stanoviska a souhlasíme s, mnoho, s mnoha věcmi, které předkládá. Z širšího pohledu můžeme podpořit tento text a dále můžeme diskutovat o různých prvcích. To například to posílení, dodatečné eh, dobrovolné volby, to je velice dobrá věc. Eh, to je v jeho pozměňovacích návrzích a pak eh, je, myslím, velice důležité, abychom lidem doporučovali, abychom je pozbuzovali k tomu a podněcovali, aby si spořili na důchod. A také podporujeme to, aby e, byly snadnější e, penzijní převody přes hranice. Pozněvací návrhu 9 se zdůrazňuje, že to je nový dodatečný nástroj k současnému penzijnímu systému. To je pro nás klíčový prvek. A myslím, že oblast, kde ještě máme obavy, se vztahuje ke zdanění. My bychom si nepřáli harmonizaci a pan Becker eh, také uvádí, že daně jsou mimo, tedy eh, pole působnosti EU. A já vím, že to nemůžeme upravit eh, v našem eh, výboře, ale eh, chtěla jsem jenom upomenout na tento aspekt. Ještě jednou děkuji mnohokrát za mm, odvedenou práci a opravdu všichni by měli být podněcováni k tomu, aby si spořili na své důchody. Eh, hovořili jsme o prvním pilíři, druhém pilíři, třetím pilíři v minulosti. Já mám na to také značně silný názor, ale myslím, že se poměrně shodneme. Nechci komplikovat eh, tuto eh, diskuzi. Myslím, že osobní penzijní produkty je zapotřebí rozhodně podpořit. A pak jenom můžeme řešit jednotlivé potíže, které se mohou objevit eh, po cestě, ale ještě jednou děkuji panu Bekroji za vynikající práci. Děkuji. Předám slovo eh, panu Kalve Šambonovi za ALDE, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A já budu mluvit španělsky. Naše politická skupina ALDE s velkým nadšením přijímá tuto iniciativu. Vítáme tento návrh, eh, který vzešel z komise a iniciativu pana Dobrovskise a Katajnina. Je eh, zapotřebí, abychom si jasně řekli, že to je velice dobrá iniciativa, přináší vizi, která jasně pojmenovává problémy. Je to nejen otázka chudoby a lidí v důchodovém věku, ale také eh, se zde eh, hledá řešení eh, takovéhoto problému. Konkrétní návrhy evropského řešení s tím souvisejících problémů. Jedná se tedy opět o evropskou solidaritu, která stále ještě úplně nefunguje nebo není plně implementována. Z tohoto pohledu tedy vidíme, že konkrétní řešení je možné v této oblasti oblasti. A e, v tomto smyslu hned od počátku podporujeme tuto iniciativu, protože podle nás je důležité tohoto cíle dosáhnout. A jde o to, abychom se dostali s tímto textem až na e, radu a nebudeme jako Alde klás žádné překážky, budeme to podporovat. Na druhé straně ale také musíme podotknout, že jsme spokojení velice s tím, co Eh, odvedl pan eh, Becker. Připadá mi to jako vynikající výchozí bod pro další diskuse. Je to správně zacílené na problémy, které je zapotřebí vyřešit. A to jsou opravdu problémy týkající se především ochrany občanů, jako spotřebitelů, nejen současných, ale i budoucích důchodců a je tu významný e, důraz na přenositelnost e, důchodů, na přenositelnost informací, na e, jasnější definici pravidel, informovanost. To je právě takový ten bezpečnostní formát, ten formát jistoty, který může být poskytnut Evropou i v oblasti důchodů. A toto všechno by mohlo být bezplatné, jak říká pan Becker. A je to plně regulované, řízené a se souhlasem uživatelů, neboli tedy eh, eh, důchodců. Teď nebudeme se zabývat technickými eh, detaily. Ještě jsem tam nenarazil na žádný prvek, který by pro nás byl nepřekonatelný ještě u těch bodů 33, 34 si ještě musíme něco vyjasnit, ale z pohledu ALDE každopádně mohu říci, že máme štěstí, že zpravodajka ve výboru EKON je z ALDE a zastává stejný postoj jako my k tomuto tématu. To je pro nás pozitivní. Vítáme mm, tento text. Také si uvědomujeme, že je zapotřebí velkého úsilí, aby se to všechno ekonomicky zařilo. Nebudu teď probírat detaily, snad jen jeden. A to, že je opravdu velice důležité, aby to byla eh, evropská, celoevropská koncepce. Eh, pokud by se mělo jednat o nástroj, který budeme Eh, realizovat s tím, co doposud máme. Eh, a kontrola mm, tohoto finančního produktu by současně měla mít i možnost řešení případných problémů, eh, tak aby reálný dohled byl prováděn EIOPou. Neboli měli bychom využívat ty struktury, které už existují. Nemělo by docházet k nacionalizaci evropských produktů a také by neměly být zakladané další instituce, protože už jich máme dost. To je tedy jeden z těch aspektů, které mohou být trochu konfliktní, ale není to zatím nějaké zásadní téma. Takže ještě jednou velice děkuji panu Beckerovi za vynikající práci. Podle mého myslím, že můžeme najít dobrou rovnováhu mezi legitimními požadavky a očekáváními všech zúčastněných stran. Myslím, že to je dobrý produkt, dá se zlepšit a hlavně musíme chránit pracovní místa uživatelů takovéhoto produktu. Eh, děkuji. Eh, jako další GUNGL paní Kostadinka Koněva zde není, ale někdo ji možná nahradí a to je... Už vás vidím. Vy sedíte tentokrát na jiné straně. Máte slovo, paní Kuněva. Děkuji vám. Ano, já sedím trochu blíž u dveří než běžně. Eh, minulou neděli GUE poslalo eh, pracovní cestu delegaci do Sofie na eh, zasedání s politiky, akademickým světem, nevládními organizacemi a odbory. A to proto, že aniž bych přeháněla, Eh, jsme slyšeli z oficiálních zdrojů, že velký počet osob, eh, 46 důchodců, eh, dostává penzi, která je nižší než 164 eur. A to opravdu není důstojná penze protože jsou lidé, kteří e, například v Řecku mají jen 100 nebo 110 eur na měsíc jako penzi. 25krát se jim snížil důchod. A když se podíváme na e, Maďarsko a okolní země, tak situace není o mnoho lepší. I v těch e, nejrozhodnutějších zemí, co se týče penzijního systému, nedochází k velkým nárůstům. A kdo je tedy zodpovědný za toto všechno? Ta stará myšlenka soukromých penzí je pro bohaté, kteří jsou schopni si tu, ben, tu penzi eh, nakoupit, eh, tak říkajíc, kteří jsou schopni si našetřit, eh, kteří si mohou koupit například akcie na burze. Finanční krize děsí eh, některé lidi a tak jim třeba připadají eh, akcie eh, důvěryhodnější. Musíme tedy reagovat na obavy lidí. Zpráva z komise je jasná. Komise chce převést peníze z úspor a kapitálového trhu Um, my hovoříme o tom, zda budeme mít skutečně mm, schůdný eh, pilíř eh, eh, s, penzemi, s penzijním systémem pro běžné lidi, ne pro bohaté. Bude to Eh, takovýto systém, nebo se spíše snažíme přesvědčit lidi, aby měli soukromou eh, penzi, soukromé penzijní eh, připojištění. Penze by měly být řešeny adekvátně veřejným sektorem, takže s tímto návrhem my prostě nesouhlasíme. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you. Uh... Děkuji. Za zelené by tady měla být Jean Lambert, ale není tady. Je eh, tady někdo, kdo by zastoupil? Není. Za EFDD. Je tady někdo za EFDD? Není. ENF, paní Mela, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Toto je návrh, ke kterému máme celou řadu otázek, vzhledem k tomu, že to má být eh, nařízení o tom celoevropském eh, penzijním produktu, tak se tady vůbec nehovoří o tom povinném důchodovém systému, ani ne o doplňkovém, eh, volitelném k těm národním důchodovým systému. Je to alternativní celoevropský systém. Vy říkáte, že Eh, by se to mělo investovat, no, opírat o investice do reálné ekonomiky, eh, zajistit, aby se to dobře prodávalo v souladu s těmi pravidly prodeje takovýchto produktů. Nicméně eh, není tady žádná záruka, že ty zisky budou skutečně reinvestovány do těchto oblastí ekonomiky. Ano, pokud bude zachováno indexace, a pokud ti pojišťovny, což budou ty velké pojišťovny, které v Evropě známe, eh, budou poskytovat tyto eh, alternativně dotečné produkty výhodně za základě nějakých povinných minimálních standardů, ale je tady ještě celá řada výhrad, které máme k tomuto návrhu. Víme, že to bude hlavně výbor Ekon, který má na starosti tu oblast kapitálových trhů. A musíme si uvědomit, že potom eh, tady bude mm, ta příslušná agentura, která bude posuzovat eh, kvalitu těchto produktů, protože to spadá do jejího mandátu. Víme, že tady vznikne konkurenční systém, na kterém se bude podílet řada pojišťoven. A přitom eh, víme, že ve skutečnosti dochází k poklesu kupní síly eh, důchodců, chronická nezaměstnanost v důsledku digitální ekonomiky, v důsledku ztráty průmyslových míst, která postihuje zejména Eh, ženy samoživitelky. To všechno vede k celé řadě otázek, takže je potřeba zkoumat, jaké budou dopady na tuto část obyvatelstva. Spíše eh, se musíme ptát, jestli tento produkt není určen eh, bohatší části obyvatel. Také se může jednat o pokus oslabit sociální systém tím, že přenese eh, část na soukromá bedra. A pokud eh, povolení poskytovat tyto produkty budou jen ty velké pojišťovny, které už mají v podstatě monopol v některých zemích, a pokud to budou státy nebo národní parlamenty, které o tom budou rozhodovat, jak bude tento trh fungovat. A proto eh, budeme velmi opatrně sledovat projednávání tohoto návrhu. Přeložíme celou řadu pozměňovacích návrhů k těm věcem, o kterých jsem tady hovořila, ale musíme se skutečně ptát, jestli je skutečně na místě Evropy, aby zasahovala do těchto oblastí, které by měly spadat do působnosti členských zemí. Děkuji a já dávám slovo panu Beckerovi, aby mohl zareagovat na diskuzi a vyvodit z toho nějaké závěry. Hm. Pane Bekře, omlouvám se, ještě někdo požádal o slovo? González Peňa, paní González Peňa. Děkuji. Omlouvám se, že jsem Eh, nepožádal slovo předtím, já jsem byla na jiné eh, debatě, ale dovolte mi jenom několik málo poznámek k tomuto eh, celoevropskému penzijnímu produktu. Musíme dát jasně najevo, že to není mechanismus sociální ochrany, ale spíše tržní příležitost. To by tam mělo být jasně řečeno. A co se nás týče, důchody by měly pořád být základním právem, mělo by to být odměnou za ten pracovní život, poté co jednotlivec pracovat přestane, to být zabezpečení, kterému společnost poskytuje. A musíme se postarat o to, aby lidé měli především důstojné eh, důchody z veřejného sektoru. Je to soukromý finanční produkt a mohlo by tedy dojít i k tomu, že do toho budou investovány Eh, prostředky z veřejných rozpočtů, což je eh, šokující. To, že se neposkytují peníze na ty veřejné penze, ale spíše se budou investovat tady do těch soukromých produktů. Místo toho, aby členské státy reformovaly své důchodové systémy. Tady se říká, že tedy je možné ty veřejné peníze dávat na soukromé produkty, což znamená, že to bude velmi atraktivní pro velké pojišťovny. Proč vlastně nemluvíme o tom, že bychom vytvořili celoevropský eh, důchodový systém místo tohoto návrhu? Vlastně tímto budeme pomáhat těm velkým finančním institucím, které tím získají své místo na trhu. Strategie škrtání nákladů nebo škrtání výdajů ve veřejných službách to tady bylo hodně rozšířeno v minulosti a víme, že to nefunguje. Já si myslím, že to je jenom další příklad eh, podobného úsilí. V podstatě to znamená, pojďme všichni mít soukromé důchody, můžeme seškrtat náklady na ty eh, veřejné důchodové systémy, které tím pádem nebudou udržitelné. Ale místo toho by to mělo být základní právo pro každého z nás, místo toho, abychom tady vytvářely příhodné podmínky na trhu pro některé instituce. Děkuji a teď má slovo pan Becker na závěr. Děkuji paní předsedkyně, děkuji vážení kolegové. Já bych hned chtěl eh, odpovědět na otázky, které tady zazněly. na co se ptala paní Jungerius. Já sám jsem někdo, kdo eh, dává přednost eh, jako princip eh, těm veřejným, tomu prvnímu pilíři, tomu veřejnému důchodového systému. I ten druhý pilíř je důležitý, protože tady vzniká dobrá kvalita, dobré zajištění. Třeba v Nizozemsku jsme toho byli svědky, ale je potřeba to ještě jednou jasně definovat. Tady jde pouze o jakýsi dodatečný produkt. Je to naprosto dobrovolný dodatečný penzijní produkt. A to, co zaznělo v tom posledním eh, vystoupení, samozřejmě, že musíme se postarat o udržitelnost veřejných důchodových systémů, ale my na evropské úrovni vůbec tímto nebudeme ovlivňovat ty první nebo druhé pilíře, které fungují ve členských státech. To je všechno. Myslím, že bychom měli spíše přivítat, že tady jde o ten dodatečný produkt, dodatečné zajištění. A pokud členské státy neposilují a neinvestují do těch svých prvních nebo druhých pilířů, tak by měli spíše přivítat to, že tady vytváříme příležitost pro to dodatečný penzijní produkt. Myslím, že se to tady jasně odlišuje. První a druhý pilíř by tím neměl být nějak postižen. Eh, návrh, aby se vyhodnotila efektivnost těchto produktů po pěti letech, to rád eh, zohledním a počkám si na poslání nebo předložení toho konkrétního pozměňovacího návrhu, takže vám děkuji za takový nápad. Paní McIntyre chce také poděkovat za její podporu. Děkuji také za podporu těch přeshraničních faktorů v tomto návrhu, ty jsou velmi významné. Jak už bylo řečeno, daňová harmonizace, a to už tady také zaznělo, k tomu tady vůbec eh, nic relevantního není. Ani nemůžeme k tomu nic eh, navrhovat. Na evropské úrovni k tomu není žádná kompetence. Ale tady na našem výboru bychom chtěli, aby to eh, jednání nebo ta kvalita toho byla stejná jako u ostatních produktů. Pan eh, Žambon také eh, k tomu zaujal pozitivní, Šambon, eh, pozitivní postoj. A děkuji, že jste také zdůraznil faktor, jako je přenositelnost, transparentnost, bezpečnost. A samozřejmě se můžeme zaměřit na ty body, které jste jmenoval a já bych tomu ještě přidal to, co já vnímám s velkými sympatiemi, tedy aby se nevytvářela nějaká nová zbytečná byrokratická struktura, ale aby to dostala na starost agentura EIOPA. Těším se na váš pozměňovací návrh v tomto smyslu. Zástupkyně GUE tady nastínila velmi pochmorný obraz eh, téměř neexistence důchodového zajištění v některých zemích EU. Ale já bych chtěl říct, že my tady v Evropské unii do toho vůbec eh, přímo nemůžeme zasahovat. Je to věc zakotvená ve eh, smlouvě o EU a to asi změnit nemůžeme. Já bych si býval možná přál, abychom mohli vyvíjet více tlaku na to, aby se ty, ty podmínky zlepšily, přestože v evropském semestru eh, už to Evropská komise velmi sleduje a to já vnímám pozitivně. Já trvám na tom, že nechceme, aby došlo k nějakému ohrožení prvního nebo druhého pilíře. Paní González. Ano, je to tržní produkt, máte v tom naprostou pravdu, ale má také určitou sociální dimenzi. Já jsem to popisoval. Ta sociální dimenze spočívá zejména v tom, kde bohužel nemají žádné sociální aspekty v těch důchodových systémech. Pokud tam nemají, tak potom to bude tento tržní produkt, který může nabídnout finanční podporu milionům lidí v celé Evropě. Nástupkyně NF poukazovala na to, že je potřeba zajistit dlouhou platnost, dlouhotrvající fungování těch systémů a je potřeba také zajistit, aby eh, tyto produkty mohly nabízet eh, malé pojišťovny. Řada těch vám jmenovaných aspektů já mm, za problém nepovažuji, na rozdíl od vás, ale bylo by dobře, kdybyste eh, vaše úvahy sformulovala, můžeme do konkrétních návrhů potom o nich můžeme diskutovat. Privatizace důchodových systémů. O tom se vůbec nediskutuje. Jsou to členské státy, které mají eh, úplnou eh, zodpovědnost a úplnou pravomoc nad svými systémy. A my tady rozhodně nevytváříme prostor pro nějakou privatizaci důchodových systémů. Děkuji vám za vaše poznámky, těším se na vaše pozměňovací návrhy a na další spolupráci s vámi. Myslím, že určitě eh, budeme mít dvě nebo tři schůzky se stínovými zpravodaji, když třeba budou velmi krátké, ale určitě budeme příležitost to všechno prodiskutovat. Děkuji. Natalie Berger je tady za komisi. Chcete k tomu něco dodat? Děkuji. Já bych chtěla poděkovat jménem komise za podporu návrhu pana zpravodaje a za slova těch poslanců, kteří ve svých vystoupení podpořili tento návrh. Já bych chtěla několik bodů vyjasnit. Nejprve, co se týče povahy této iniciativy, jak správně pan Becker poukázal, tak my tím nezamýšlíme zasahovat do, eh, systému, do důchodových systémů ve členských zemích Rozhodně se to nějak nedotýká to, jakým způsobem je uspořádán ten první pilíř nebo jakým způsobem jsou poskytovány zaměstnanecké důchody. Nicméně ne ve všech členských státech mají zaměstnanci přístup k zaměstnaneckým důchodům. A cílem této iniciativy je vytvořit volitelný, dobrovolný produkt. Není tady žádná povinná harmonizace žádná povinnost pro jakéhokoliv poskytovatele, aby musel nutně nabízet takový produkt a není tady také žádná povinnost, aby občané si tyto produkty eh, vybírali. My jsme tím měli na mysli spíše příležitost pro ty občany v těch zemích, kde úroveň nabídky těch soukromých penzijních produktů je velmi nízká. Snažili jsme se tady zaplnit ty mezery na trhu. Přišli jsme tedy s iniciativou, která by také mohla přispět k vyrovnání rozdílu mezi pohlavími. Také jsme chtěli podnítit mobilitu penzí, protože PEP bude celoevropský produkt a tím pádem bude možné, aby občané, kteří se stěhují z jedné země do druhé, aby i nadále přispívali odváděly do těchto produktů. Eh, měli jsme tím na mysli nízkopříjmové skupiny obyvatel, protože bychom byli velmi rádi, kdyby především oni měli přístup k nějakému jednoduchému, transparentnímu a efektivnímu penzijnímu produktu. A chtěli bychom je také motivovat k tomu, aby eh, se vytvářely úspory na důchod zejména se dotýká těch, kteří mají eh, relativně nízké veřejné důchody. Děkujeme za vaše otázky, za váš zájem o tento návrh. Budeme se těšit na jakékoliv podněty pro vylepšení tohoto návrhu. Máme vynikající eh, spolupráci i s eh, výborem IMCO a s výborem ECON a samozřejmě velmi rádi budeme pracovat na tom, aby ten výsledek byl smysluplný. Naším cílem je, aby co nejdříve, co nejvíce lidí mělo přístup k takovému produktu. Thank you very much. Děkuji vám. Harmonogram této zprávy je takovýto termín pro pozměňovací návrh je 2. května, v pravé poledne, prosím pěkně. Eh, hlasování ve výboru EMPL 28. června, hlasování ve výboru EKON 11. července, hlasování v plénu zatím není potvrzeno. Tím se dostáváme, tedy eh, děkuji všem za vystoupení a tím se dostáváme k bodu 6 na pořadu jednání, rozpočet na rok 2019 Mandát pro třístraná jednání, je to tedy souhrný rozpočet, eh, přičemž spravodajkou eh, jsem já a jako taková jsem velice ráda, že boj proti nezaměstnanosti mladých eh, je uveden jako první výzva pro Evropskou unii, je to naše hlavní priorita pokynech EP e rozpočet 2019. A také vítám důraz, který je kladen na nutnost zlepšit eh, podnikatelské a odborné znalosti a mobilitu, že je potřeba uznávat kvalifikace na všech úrovních a jak zaznívá v odstavci 6 usnesení Evropského parlamentu, očekáváme, ještě větší ambice v oblasti boje proti nezaměstnanosti mladých. Ve svém návrhu stanoviska zdůrazňuji obecně to, že rozpočet na rok 2019 má přispívat k dosažení cílu e- Europe 2020 v oblasti sociální a zaměstnanostní a má přispívat k úspěšné implementaci nově vyhlášeného Evropského pilíře sociálních práv, zejména co se týká boje s nezaměstnaností mladých a s dlouhodobou nezaměstnaností, ale také co se týče rostoucí nerovnosti, sociálního vyloučení a chudoby. Na tomto pozadí bych ráda zdůraznila, že v rozpočtu 2019 Jakékoliv škrty v položkách pro zaměstnanost, zejména v těch programech a iniciativách eh, v rámci víceletého finančního rámce 2014 až 2020, které mají řešit nezaměstnanost, chudobu a sociální vyloučení, by vážným způsobem podkopávalo naše politické závazky a tím pádem je potřeba se tomu vyhnout. V sázce je důvěryhodnost Evropské unie a já jako zpravodajka vás žádám, abyste během vyjednávání tyto položky neškrtali. Ráda bych rovněž připomněla důležitou roli agentur v rámci naší rozpravy ohledně kompetencí. Eh, je to OŠA, ETS CDFOB a v minulých letech eh, od nich, jsme od nich žádali velkou eh, intenzivní činnost. Připomínám tady odstavec 20 usnesení Evropského parlamentu. Žádám o to, aby v těchto prostředcích na rok 2019 nedocházelo ke škrtům. Dále. Eh, některé položky budou ještě odeslány na přehodnocení. Jsem přesvědčena, že toto jsou užitečné nástroje pro implementaci nových inovativních eh, nápadů, například eh, záruka pro děti. To je jeden z nejlepších příkladů. V návrhu stanoviska uvádím určité příklady doporučení pro fázi implementace. Například žádám, aby parlament byl pravidelně a detailně informován ohledně jednotlivých fází implementace eh, pilotních projektů a přípravných akcí ze strany komise a aby při implementaci těchto projektů byla komise vyzvána k tomu, aby respektovala jejich obsah tak, jak to schvaluje rozpočtové, rozpočtový orgán. A dovolte mi rovněž připomenout um, eh, také k fázi hodnocení, že je důležité, aby návrhy byly alokovány příslušným generálním ředitelstvím komise. S tímto máme v posledních letech špatnou zkušenost, tedy že návrhy se hodnotí pouze na základě jejich přínosu. A proto žádám detailní hodnocení každého návrhu. Pár obecných řádek nestačí. A vzhledem k těm eh, problémům, kterým kolegové čelili v loňském roce, kdy určitý pilotní projekt eh, vlastně prošel několika generálními ředitelstvími komise a pak se zjistilo, že ve finále získal známku D, aniž by byl vlastně pořádně hodnocen. Proto chceme, aby pilotní projekty a přípravné akce mohly být znovu hodnoceny v případě, že bude zjevné, že došlo k chybě v rámci jejich hodnocení. Tolik tedy z mé strany. A teď dám slovo panu Viottimu, zpravodaji pro souhrný rozpočet na rok 2019. Prosím vás o vaše komentáře. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, chci poděkovat celému výboru za to, že mě eh, pozval na tuto eh, diskuzi a za významný příspěvek, který už jste poskytli k mé práci pro tento rok. Eh, byly mi položeny určité otázky taky. Já eh, plně souhlasím eh, s tím, co uvádí výbor EMPL. A také jsem četl tedy to, co jste psali ohledně guidelines a návrhu, o kterém se hlasovalo v březnu je zapotřebí zdůrazňovat sociální aspekt, to je eh, důležitý eh, cíl pro eh, Evropu a proto musí být tedy v těchto guidelines zmíněn. Mám několik poznámek ohledně metody a ohledně obsahu. Ohledně metody. Víte, že evropský rozpočet je velice rigidní a neumožňuje abychom nějak povolili uzdu, uzdu fantazii a nutí nás k tomu, abychom se omezili do linií, které už jsou vymazeny. My někdy podporujeme nové iniciativy ze strany eh, rady nebo komise nebo Eh, určité eh, projekty, jak už se potom hovořilo, příklad v souvislosti s obranou. A eh, také ten mm, takzvaný European Solidarity Corp, tak to je také věc, kterou my hrdě podporujeme. Nicméně k takovýmto věcem potřebujeme čerstvé prostředky. Eh, protože jinak by docházelo eh, k převodu prostředků ze, ze stávající položky na novou položku. A eh, my musíme mm, seriózně brát rozpočet Evropské unie a neměli bychom demoralizovat občany, kteří mají své očekávání ohledně už těch stávajících akcí. Já budu velice stručný, půjdu rychle a budu se snažit zareagovat na to, co říkala paní předsedkyně. Já především úplně souhlasím. Loni také díky práci mého předchůdce, eh, souhrnou zpravodaje pana eh, Murošana, tak eh, jsme měli velký úspěch ohledně záruky mladým. Podařilo se nám dohodnout se s komisí a dosáhnout značného nárůstu prostředků pro tento rok. A tímto směrem chceme postupovat i dál a chceme předcházet možnému spožďování u programů, které se týkají například sociálních programů, iniciativy pro mládež a, a dalších. Boje proti azylu, boje proti chudobě a, a tak dále. Také se budeme snažit e, získat ještě nějaké dotyčné zdroje. Image Evropy v posledních, řekněme, deseti letech je taková macecha, která žádá jen členské státy o peníze, o to, aby šetřili a vede politiky proti občanům. Naopak my bychom potřebovali posílit důvěru občanů, aby viděli Evropu pozitivněji, eh, bojovat proti populismu. A proti politice populismu lze bojovat jen dobrou politikou. Ne tím, že budeme dělat eh, nějaké povrchní kroky a prohlášení. Ještě tři poslední věci. Podle vašeho návrhu stanoviska si přejete, aby Evropský parlament byl vždy aktuálně informován komisí ohledně přípravných akcí a dalších činností. To, to samozřejmě přednesu eh, Evropské komisi, eh, danému komisaři, jakmile to půjde. A potom se jedná Evropský sociální fond eh, v následujících letech. Tento fond není v tuto dobu maximálně využíván, ale bude zapotřebí eh, tyto platby mít eh, proplacené v následujících letech a proto ty prostředky musíme mít k dispozici. Ohledně agentur, tam úplně s vámi souhlasím. Žádáme nové závaz, závazky a novou práci, nové úkoly od těchto agentur, ale pak nemůžeme škrtat jejich eh, rozpočty, stejně jako u eh, evropského rozpočtu eh, když potřebujeme nové zdroje na nové úkoly, tak pokud chceme od agentura aby nové úkoly, tak k tomu musíme adekvátně financovat. Ohledně pilotních projektů a přípravných akcí bych velice rád jasně řekl, že respektují práci Evropské komise a jejich úředníků ohledně hodnocení pilotních projektů a přípravných akcí, ale nebudu vycházet z prostého hodnocení Evropské komise a v tomto smyslu také bude takový balíček eh, pozměňovacích návrhů, ale spíše eh, z politického hodnocení Evropského parlamentu. Takže podobně jako loni, jak eh, jsme to viděli u mého předchůdce, tak u přípravných akcí a pilotních projektů, pokud Evropský parlament je považuje za důležité pro blaho občanů, pro růst našeho kontinentu a pro sociální politiky, Eh, pokud by měli dostat eh, menší eh, prostředky, tak se budu snažit je tak se budu snažit zařadit do kompromisního balíčku tak, aby mm, tak, aby měli patřičné prostředky, protože musíme tímto způsobem uznat jejich mimořádný význam. A budu se těšit na vaše další dotazy či komentáře a na další spolupráci nejen v této fázi, ale v celé eh, průběhu eh, rozpočtového procesu až po dohodovací řízení. Děkuji vám, pane Vioty, děkuji vám za vaše slova. Paní Jongerius má slovo. Thank you. Uh, and thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně za excelentní návrh, který jste nám představila a díky také za představení aktuálního stavu ve vašem výboru. To je jistě rozhodně nápomocné pro naši další práci. Řekla bych, že by stále za to říci, že rozpočet pro příští rok je vlastně rozpočet roku velice zásadního co do implementace Evropského pilíře sociálních práv, který by měl přispívat k tomu, aby se dosáhlo cílu EU 2020. Ale nesmíme zapomínat, že fiskální flexibilita bude pro podporu sociálních investic do sociálních práv také zapotřebí. Jinými slovy, máme rozpočet, ale potřebujeme také fiskální flexibilitu. Souhlasíme se spravodajkou, a když říkám my, tak eh, to prosím eh, čtu z poznámek Sergio Gutierrez Prieto, který nemohl přijít, on je náš stínový zpravodaj, jeho let je stále někde mezi Španělskem a Bruselem. Ale souhlasíme se spravodajkou, že boj s, s nezaměstnaností mladých a dlouhodobou nezaměstnaností, boj za rovnost proti sociálnímu vylučování a proti chudobě, to jsou největší výzvy pro tento mandát. A e, že riskujeme, že nám ten mandát skončí a budeme ještě nahony vzdáleni těm cílům, které jsme si sami stanovili. A tím pádem, Sergio, předloží pozměňovací návrhy, které ještě posílí ten aspekt boje proti dětské chudobě. Konec konců to je náš nejdůležitější závazek jako SAD. Evropa musí pracovat na zlepšení životních podmínek všech lidí a mezi nimi jsou děti ti nejzranitelnější. Je potřeba bojovat proti chudobě těch, kteří chudobou nejvíce trpí. Jinými slovy, nelze ukončit tento mandát, aniž bychom vyslali jasný signál a dali jasný závazek, že evropský projekt pracuje také pro ně, že je chrání, že jim nabízí lepší příležitosti v životě a proto prosazujeme a budeme i nadále prosazovat evropskou záruku pro děti, aby vznikla co nejdříve a vlastně už teď je pozdě. Podle názoru Serča potřebujeme robustní obnovu a růst, ale toho nedosáhneme, dokud eh, nebude prosperita sdílena spravedlivým způsobem mezi všemi občany. Všichni víme, že EU se plně zavazuje býti předjezdcem co do implementace agendy OSN eh, eh, pro rok 2030 a cílu udržitelného rozvoje. A ano, evropské strukturální fondy je potřeba přesměrovat tak, aby propagovali sociální konvergenci směrem nahoru, ale toho lze dosáhnout pouze pokud budeme mít dobře vyvážený systém redistribuce. Je evidentní, že nerovnost a sociální divergence se nezredukují tak nějak automaticky a z toho důvodu navrhujeme, aby vznikly sociální indikátory, včetně mimo jiné indexu sociálního pokroku, Eh, což je index, který by bylo možné využít jako nástroj, který by hodnotil úspěšnost evropských fondů v dosahování lepších sociálních eh, výsledků. Co se týká agentur, uvědomujeme si, že má vzniknout nová agentura European Labour Authority ELA, a to si bude žádat dodatečné rozpočtové prostředky. Nicméně děláme si velké starosti, velké obavy o to, že tím pádem budou seškrtány rozpočty ostatních agentur, protože to by mohlo ovlivnit kvalitu práce, kterou odvádějí oni. A vlastně by to mohlo ohrozit i jejich samotné fungování. Proto podporujeme komisi, aby eh, se pečlivě podívala na rozpočty agentur, a aby zhodnotila, zda nelze dosáhnout nějaké, řekněme, množstevní slevy, nebo zda je potřeba e, tu novou agenturu ELA vybavit e, novými penězi, což by samozřejmě bylo přijatelnější než jakékoliv škrty jinde v agenturách. Nakonec budeme komisi podporovat v tom, aby se pečlivě zaměřila na rozpočtové položky související s posilováním sociálního dialogu. Jsou určité obavy ze strany sociálních partnerů ohledně nedostatečnosti finančních prostředků, které jsou pro sociální dialog a pro, partnery a pro projekty sociálních partnerů alokovány. Na jednu stranu nemůžeme prohlašovat, že se zavazujeme posilovat sociální dialog, kdy tedy chceme od sociálních partnerů, aby byli zapojenější do semestru a tak dále aby se angažovali v implementaci politik EU a na druhé straně, že jim nezajistíme aktu- eh, adekvátní finanční kapacitu, aby to mohli také splnit. Takže v tomto smyslu připravíme, eh, připravíme své pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Paní Trebezius má slovo. Děkuji. Příští rok, rok 2019, bude rokem, kdy Velká Británie opustí Evropskou unii. Tato politická změna způsobí celé Unii problémy s přizpůsobením se. Mimo jiné, Eh, odpadnutí Britů bude znamenat eh, odchod jednoho z čistých plátců, z velkých čistých plátců. EU často, často ráda mluví o evropské přidané hodnotě, ale pokud jde o přeskoumání smysluplnosti jednotlivých programů, tak velice často musíme mluvit o vážném a řádném zacházení s penězi. Například eh, mi dovolte zmínit iniciativu pro mladé. Minulý rok účetní dvůr tento program hodnotil velice skepticky. A přesto tento výbor a tento parlament pro ten program žádá daleko více, stále více peněz. Pracujeme tady s penězi daňových poplatníků, které nejprve musíme sebrat našim občanům, občanům našeho kontinentu. A e, ne každý projekt si zaslouží tolik peněz, jak hezky zní jeho název. Musíme přeskoumávat užitečnost. Zda vzniká evropská přidaná hodnota a zda peníze daňových poplatníků používáme účelně. A zda by daný úkol nemohl být lépe splněn členskými státy. Členské státy mají každý své specifické problémy. A v době, kdy e, de facto klesá e, ekonomická konvergence v eurozóně, bychom se měli zaměřovat spíše na specifická řešení a nevytvářet pro specifické úkoly programy a podobné věci na evropské úrovni. Koncept subsidiarity je konec konců zakotven v evropských smlouvách a je zkrátka potřeba ho více zohledňovat. Měli bychom členské státy aktivizovat k tomu, aby své prostředky nestrkali jen do sociálních programů, ale hlavně do programů, které vytvářejí zaměstnanost, kvalifikace, podnikatelství anebo investice. Také Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci nebo Evropský, eh, pomoc, eh, Evropský fond pro pomoc těm nejvíce znevýhodněným. To je potřeba přeskoumat, protože jejich užitečnost na evropské úrovni je pochybná. Máme problémy zejména s těmi programy, kde má být rozpočet automaticky navýšen. Rok 2019 to bude rok tedy, kdy Velká Británie opustí EU. Je, myslím, skvělý okamžik, abychom reflektovali Zda to, co jste i vy, pane zpravodaji, vyjmenoval, proč, tedy ty důvody, proč je EU v krizi, zda to není založeno na tom, že tedy jsou škrty v rozpočtu, anebo zda třeba náhodou nemáme daleko zásadnější problémy, které je potřeba vyřešit. Já se pokusím, nebo my se pokusíme našimi pozměňovacími návrhy dát k tomuto impulzi a těším se na milou spolupráci. Děkuji. Děkuji. Nevidím nikoho za Alde. A on tu někdo je. A chce slovo? Aha, tak nic. Dostane slovo paní e, Lambert. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych navázala na to, kde paní Trebezius skončila, tedy eh, co se týče odchodu Spojeného království a přehodnocení a tak dále. To můžeme udělat v rámci víceletého finančního rámce, ale otázka přidané hodnoty a přeskumu, to je velice zajímavé tedy sledovat ten proces ve Spojeném království, jak si lidé uvědomují na různých úrovních, o co všechno vlastně přijdou. Například Evropský sociální fond, eh, měli jsme velice zajímavé slyšení v House of Commons v dolní sněmovně britského parlamentu, kde tedy v podstatě místní samozprávy eh, říkají to, že No dobře, vláda mluví o tom, že to nějak nahradí, ale v podstatě nikdo neví jak a moc to tak nevypadá a e, vlastně e, to mělo obrovskou přidanou hodnotu nejen z hlediska toho, co se dělo ve Spojeném království, ale také co do příležitosti učit se od ostatních. Takže já si myslím, že když se díváme na přidanou hodnotu, není to pouze otázka e, těch detailů, technickostí daných programů, ale jde spíše o všeobecnou metodu, metodiku, jaké ty programy používají, co do partnerství, združování lidí, to, že se Eh, zaměřují na to, jak to do sebe zapadá v tom širším kontextu. Co se týče pozice naší frakce, eh, co do stanoviska tedy k rozpočtu na příští rok, nejde o celý víceletý finanční rámec samozřejmě, jsme přesvědčeni, že můžeme podpořit ten všeobecný postup pana zpravodaje. Souhlasíme, že by to mělo přispívat k plnění cílu 2020 eh, v oblasti sociální a v oblasti zaměstnanostní, samozřejmě také ty cíle proti chudobě, a úspěšnou implementaci pilíře sociálních práv. A co se týče konkrétních fondů, které jsou zde zmiňovány, tak eh, jsme jednoznačně pro, aby eh, to tam zůstalo zachováno, Eh, tedy to, co, zmínil v stanovisku, eh, co zmínila ve stanovisku paní zpravodajka, že tu potřebu stále máme a že celkově to eh, je vlastně naše pozice taková, že jsme pro pokračování v té další podpoře sociálního fondu a zejména iniciativy pro zaměstnanost. Rozhodně souhlasíme s komentáři ohledně agentur a bereme na vědomí také to, co tady zaznělo o agentuře ELA. My jsme se na to zaměřovali konec konců také v případě těch sborů Solidarity. Opět to byla ta otázka, odkud ty peníze budou, zda se seškrtají některé ty hlavní účinné programy tím, že se z nich odvedou peníze do jiných oblastí. To je takový eh, všeobecný rozpočtový přístup, který je dost problematický. Takže my podporujeme zachování eh, rozpočtové podpory stávajících agentur tak, jak je teď. A navážeme také na to, co říkala SAD, tedy eh, začlenění té eh, platformy pro pracovní záležitosti do celé věci. Podobně e, jako ostatní, já si myslím, že e, možné přehodnocování pilotních projektů by nebylo vůbec špatné. E, například v oblasti té platformy Housing Solutions Platform, to je přesně případ, kdy ty myšlenky parlamentu se najednou začínají zohledňovat, ačkoliv parlament na nich pracuje už hrozně dlouho. Takže takový je náš všeobecný přístup. Samozřejmě předložíme konkrétní pozměňovací návrh, ale obecně za to toto je tedy to naše ubírání se ve věci tohoto stanoviska. Děkuji. Za EFDD zde není nikdo. E, slovo dostane Dominik Martin za ENS. Děkuji, paní předsedkyně. Nebude překvapivé, že nejsem tak optimistický jako vy, Rok za rokem vidíme, že evropský eh, rozpočet, stejně jako roce 2019, vypadá podobně, je to pořád kolem dokola. Jak už to říkal zastupce komise, všichni říkají to tež roce 15, 16, 17, 18 a na rok 2019 a na cíle 2020. Narůstá nezaměstnanost, lidé nemají práci. Jsou dušeny malé střední podniky, je, e, nesnižuje se počet imigrantů, nestačí e, nám e, mzda k důstojnému životu a více lidí je ohroženo sociálním vyloučením a chudobou. A to je rok za rokem pořád to samé. Místo toho, abychom se zabývali příčinami, nadále se zabýváte důsledky a stojí to miliony, vyrovnává se to prostřednictvím rozpočtu, je to taková kapačka evropského rozpočtu, peněz, které vycházejí z, z kapes našich spoluobčanů a e, my e, e, ten rozpočet odhlasujeme, protože je to způsob, jak ty peníze nějakým způsobem získat zpátky, ale my nejdřív vy jako politici zničíte pracovní místa a potom nějakým způsobem snažíte ty peníze navracet a vytvářet pracovní místa. To je přece směšné. Iniciativa pro zaměstnanost mládeže, jak už o tom hovořil účetní dvůr, který říkal, že to je katastrofa, tak vy tam chcete přidat další, další peníze. A toto se konstatuje každý rok znovu a znovu a nic se nemění. Nebylo by už na čase, aby Evropská komise a my, abychom si položili tuto otázku, protože my toto každý rok eh, podporujeme dál. Máme tu zástupce komise, ne? Hm, tak eh, mně se eh, líbilo to, to vaše hm, politické nasazení. Dobře. A vy jste z rozpočtového výboru, dobře. Vy nejste z komise. Ale mělo by se bojovat proti populismu, říkáte. To je vaše priorita jak říkáte, a uvědomujete si, pane, že populismus, tak jak mu říkáte, to je demokratický projev eh, lidu, který má být eh, vaší prioritou a pořád ještě nechápete, že, eh, jak říkáte, bojujete proti populismu, ale přitom živíte politiky, které mají katastrofální dopad a to jsou ty politiky, které se rok za rokem eh, prosazují a jsou eh, důvodem, proč eh, tato situace přetrvává. A ano, ti mladí vás brzy nahradí. Děkuji. Děkuji. Snad někdo za komisi a následně pan zpravodaj by to mohl uzavřít. Paní Felaj, tu je za komisi, je to tak? Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Ano. V této fázi ještě komise se ještě nerozhodla o tomto návrhu, takže bych chtěla poděkovat výboru pro zaměstnanost za eh, tento návrh a v tuto chvíli bychom tedy rádi řekli, že samozřejmě podporujeme, nebo jsme rádi za vaši podporu. A nehledě na to, že bylo dosaženo pokroku v poslední době, shodneme se na tom, že zapotřebí učinit hodně práce, abychom dosáhli cílu do roku 2020 ve všech oblastech, včetně sociální inkluze, boje proti chudobě a proti nezaměstnanosti mládeže a očekáváme, že v roce 2019 v tomto rozpočtu, že se nám to bude dařit. Eh, a těší nás tedy podpora Evropského parlamentu. Společně bychom chtěli zajistit, že rozpočet, rozpočet půjde správným směrem, abychom splnili stanovené eh, cíle. Eh, co se týče eh, pilotních projektů a přípravných akcí, eh, Nedávno jsme o tom diskutovali s vaším výborem. Pokud si přejete ale aktuální informace, budete je mít k dispozici. Pokud si myslíte, můžeme vás informovat pravidelně o tom, jak se implementují tyto přípravné akce a pilotní projekty a ta práce provedená v hodnocení na Evropské komisi je pečlivá, řídí se e, těmi hlavními liniemi, jak byly stanoveny a hlavní kategorie odpovídají mm, e, na, e, odpovídají na potřebu mít vše vyjasněné, aby docházelo k překrývání a jak už řekl pan zpravodaj z výboru pro rozpočet, my na to můžeme mít eh, eh, různá stanoviska, protože zde máme jak technické, tak eh, právní stanovisko, to je tedy ta naše pozice, vy se na to díváte z politického pohledu, nicméně všechny ty, pro, ty, ty, ty návrhy, které nám budou předkládány, budeme velice bedlově zkoumat a budeme se těšit na další diskuzi. Je pravda, že některé projekty nebo návrhy Eh, cirkulují po jednotlivých generálních eh, ředitelstvích, protože se týkají práce vícero subjektů. A tak se ty eh, generální ředitelství snaží identifikovat, kdo pro vyřešení daného projektu bude ten nejkompetentnější a současně se snaží najít nejlepší řešení. Děkuji. Děkuji za tento příspěvek. Předám slovo panu Viotimu. To jsem možná měla ještě jednou eh, zdůraznit, že je zpravodajem pro souhodný rozpočet, eh, tedy je zpravodajem Evropského parlamentu za všechny jednotlivé rozpočty na rok 2019. Děkuji ještě jednou za velice zajímavou diskuzi. S velkým potěšením jsem si vyslechla příspěvky i ty kritické, a také jsem rád té vůli eh, zaměřené na eh, pozitivní, eh, příznivou spolupráci. Děkuji za příspěvky, za úvahy, které jste přednesli, protože to všechno je podle mého velice důležité. Obohacuje to Eh, vaši, i, vaši debatu i celkově celou práci na rozpočtu. Je to velice zodpovědná práce. Já se mám snažit reprezentovat celý Evropský parlament, a to je i, i všechny evropské občany. To znamená, že eh, musím eh, zahrnout všechny různé zájmy a obavy z Evropského parlamentu mm. je proto, že mm, eh, když budu teď odpovídat, tak já se spíše asi zaměřím na některé ty rozdílné názory, protože v mnoha věcích se shodneme s kolegy, kteří zde hovořili. Jak říkala kolegyně Trebesius, já chci ujistit, že od roku 2019 a dopadu Brexitu na rozpočet 2019 bezprostřední dopad na rozpočet 2019 to mít nebude. Dopad přijde následně na nový finanční rámec eh, bude eh, mít tento, budeme mít tento dopad. Tím se budeme zabývat jako eh, výbor pro rozpočet, jako Evropský parlament celý. Já jsem také se velice obával toho, že příští rok už bude rokem, který mm, bude mít eh, silný, eh, bude cítit silné důsledky eh, Brexitu v rozpočtu. Ale není to tak. Souhlasím i s myšlenkou, že je zapotřebí a, a slyšel jsem nebo sdílím ne, ty obavy ohledně skepse určitých programů, Eh, například fondy zaměřené na eh, chudé a, a tak. Já Mělo by se pomáhat eh, lidem, kteří jsou v nouzi a Eh, jsou eh, chudí. My se zabýváme eh, fondem na přizpůsobení se globalizaci a tam vidím výsledky, které jsou pozitivní ve valné většině případů. Říkám to jak jako člen výboru pro rozpočet, kam se tedy vracím, ale říkám to mm, jako občan ze země, která musela požádat o Eh, tyto prostředky, protože u nás došlo k mnoha krizím eh, se eh, s nezaměstnaností a hm, ve většině případů ty výsledky skutečně byly pozitivní. Já, pokud mohu říci něco o těch případech, které jsem sledoval, například ohledně Whirlpoolu nebo i různých italských případů, tak tam byly výsledky velice pozitivní. Takže to jsou věci, které dobře z nás vlastní zkušenosti. A co se týče záruce, záruky mladým, eh, Evropské iniciativy pro mladé, o tomto tématu se ještě diskutuje a je pravda, že účetní eh, dvůr měl určité eh, výhrady ohledně aplikace tohoto fondu a tato zjištění byla, byla nicméně vysvětlena Eh, naším výborem pro kontrolu rozpočtu, který reagoval bod po bodu na eh, zjištění a výhrady účetního dvora. Já doufám, že nepřesáhnu svěřený čas. Eh, teď tedy po dohodovacím řízení z loňského roku, kterou jsem se mohl účastnit, eh, eh, to je taková, takový proces, kde v jednom sále se tedy sejde parlament, dalším eh, rada a tak dál a tak dál. A víte, že s kolegou Morosem se podařilo dosáhnout základního navýšení prostředků pro záruku mladým a Rana nám řekla v určitou chvíli, máme zprávy, z různých zpráv, eh, z různých vlád, pardon, že podle nich nic nefunguje, nejde to absorbovat, nemají programy. A delegace Evropského parlamentu, eh, která se stávala i z členů z těchto zemí, si to ověřila s ministerstvy, konkrétně s ministry daných vlád, a získali eh, údaje o tomto. Komentář z publika není na mikrofon, není slyšet. Nezlobte se, jak vysoká je tedy míra nezaměstnanosti ve vaší zemi mladých? Ve... Nezlobte se, ty peníze možná jsou vládami dobře využity, já vám to věřím, ale snižuje se tím míra nezaměstnanosti mladých u vás v Řecku, v Irsku nebo jinde? Ne. Míra nezaměstnanosti mladých je i nadále extrémně vysoká a já si nemyslím, že se to vyřeší tím, že se rozdá víc peněz. Je potřeba posílit eh, trh tak, aby vznikala nová místa. Když máme někde míru nezaměstnanosti mladých 60%, třeba v Řecku, no tak nezlobte se, tohle, eh, tohle to nestačí, co vy říkáte. To je podle mě rozdílná argumentace, rozdílné přemýšlení. No, já vám děkuji protože tímto jste mi umožnila, abych eh, hovořil ještě detailněji v některých případech Španělsko, Itálie, eh, nezaměstnanost mládeže pomalu, sice pomalu, ale stejně se zmenšuje. Já sami úplně eh, souhlasím, že nezaměstnanost jak u mladých, tak eh, u všech ostatních osob je, se musí řešit pomocí nezaměstnaným, kteří se snaží najít práci, ale především se řeší Ehm, úsilím o vytváření zaměstnanosti. To je ta věc, o které jsem už se zmiňoval. Eh, a to je také práce vašeho výboru. Já tedy velice podporuji všechno úsilí zaměřené na velké programy Evropské unie, eh, Cosmo Horizon 2020 a tak dál, eh, které poskytují skutečnou pomoc malým a středním podnikům, poskytují pomoc výzkumu, digitálnímu prostředí, našim podnikům tak abychom mohli bojovat na dvou frontách. Inovace, technologie, tedy investovat, aby se vytvářela pracovní místa, ale paralelně musíme mít i systém zaměřený na sociální ochranu a který bude garantovat eh, také eh, vzdělávání nebo rekvalifikaci, tak, aby mladí lidé se mohli přizpůsobit eh, prostředí, které se mění. Nemůžeme podpořit jen, zem, jen, jen průmysl, Eh, daného typu eh, a podniky, které, nebo práce, která je podle schémat z let 60. nebo 70. Eh, je zapotřebí, aby se mladí lidé připravili na, na pracovní místa, která zde jsou, jsou moderní a která se vyvíjejí. We'll give him one minute. I think that is fair. Jednu minutu jsme řekli, že dáme. Já se omlouvám. Eh, trochu jsem se z toho rozkašlal. Ano, takže se musí eh, postupovat dvěma směry, pokud to takto chcete vyjádřit. Eh, pokud chcete říci, že tedy jedna z těchto cest by se měla zastavit a postupovat jen po jedné, tak s tím bych nesouhlasil. Musí se jít oběma dvěma směry. A rád bych se tedy teď zaměřil právě na to téma, které je typické pro práci ve vašem výboru. Myslím, že jsem víceméně odpověděl všem a kolegovi z ENF, který už odešel, eh, pokud jsem to tedy dobře slyšel, přetlumočené, ale eh, pochybuji, že by to nebylo dobře přetlumočené, vzhledem k tomu, že znám kvalitu našich tlumočníků. Hovoří o iniciativách a programech Evropské unie a tak dále. Já si myslím, že je směšné pokračovat s touto rétorikou, když vidíme e, výsledky, v mnoha případech, ne ve všech, ale v mnoha případech. A, a už tu a už to není, ale alespoň jednu pozitivní věc Evropská unie určitě i podle něj udělala, protože mu platí plat. Děkuji vám, pane Vilty. Vzhledem k tomu, že už nikdo nemá žádné poznámky nebo otázky, tak vám poděkuji za to, že jste přišel na naši schůzi. a že jste tady se zúčastnil této velmi neformální diskuze, které, která mě se moc líbila. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 23. května poledne a hlasovat by se mělo 19. června. A myslím, že teď jsme mnohem informovanější. Díky panu Vyjatovi. A teď budeme pokračovat dalším bodem, který máme na programu, je to bod číslo 7. Je to studie integrace uprchlíků v Rakousku, Německu a Švédsku. A autorem této studie je paní Regina Kon Seil, která je výzkumnou pracovnicí, která má na starosti komparativní politiky pracovního trhu v Institutu pro výzkum zaměstnanosti. Můžete se tady posadit. A já vám eh, tímto dávám slovo. Mnozí nás eh, nesledují tady v sále, ale sledují nás někde jinde přes internet. Můžete mluvit. Děkuji vám. Děkuji za to, že jste mě pozvali, že jste mi dali tuto příležitost prezentovat studii o integraci uprchlíků v Rakousku, Německu a Švédsku. O to eh, požádal výbor EMPL v loňském roce. Je to komparativní studie, takže v těch 15 minutách se vám pokusím nastínit, co se v těchto třech zemích odehrál v oblasti integrační politiky. Mluvíme-li o těchto třech zemích, tak jsou to také tři hlavní země, do kterých mířilo v roce 2015-2016 nejvíce uprchlíků nebo žadatelů o azyl. Ve všech těchto třech zemích mají nejvíce zkušeností s přijímáním uprchlíků a s poskytováním integračních služeb. Mají více zkušeností než ostatní země, například ty, které jsou transitními zeměmi, jako Itálie, Řecko. Před asi měsícem byla prezentace jedné pilotní studie, již výsledky jste se také mohli seznámit a kde Šlo najevo, že ty transitní státy nebyly tak dobře připraveny. No to, aby mohli adekvátně reagovat na potřeby uprchlíků, takže tam s tím jsou teprve na začátku. Zatímco v Německu, Rakousku a Švédsku mají mnohem propracovanější tuto politiku. Zejména ve Švédsku už dlouhou dobu a v a v Německu museli v té poslední době na to věnovat více úsilí, více zdrojů. Já teď vám chci nabídnout komparativní přehled těch politik přijímání uprchlíků v těchto třech zemích. Zajména zaměřím na ty poslední tři roky. Mě se podívat na ty výsledky, jako pokroku bylo dosaženo. V krátkosti se zmíním také o tom, jakou roli tady hrálo, hrály prostředky z Evropské unie a také jestli se tady nějakým způsobem změnilo vnímání v tom politickém prostředí, ta otázka integrace uprchlíků. Tato zpráva vyplývá z literatury, z oficiálních dokumentů, z akademických eh, studií. Božel jsem také údaje od Eurostatu a od eh, národních statistických eh, orgánů. Toto je tedy eh, graf znázorňující počet eh, příchozích v jednotlivých měsících. Vidíte, že v mm, určité části toho časového období to bylo velmi Eh, vysoké číslo v Německu, v Rakousku, ve Švédsku. To bylo v roce 2015. Eh, nejprve to bylo nejvyšší ve Švédsku, poté Rakousko a Německo, ale potom to eh, začalo se velmi měnit. Začal velmi po březnu 2016 to mm, bylo velmi vysoké číslo, poté co byla uzavřena ta balganská trasa, také došlo k uzavření dohody mezi Evropskou unii a Tureckem a v Německu potom došlo ke snížení počtu. To se ale nepromítlo do těch statistik, protože Německo má dvoustupňový registrační postup. Nejprve je ta první potenciální registrace a teprve poté se vlastně podá ta žádost o azyl, což znamená, že tady je vždycky rozdíl několika měsíců, než, ta, než ty údaje eh, odráží, odráží tu změnu. Ale vyplývá z toho, že od března 2016 se podle statických údajů ten počet snižuje i v Německu. Když se podíváme na integrační politiky, nebo nejprve, jaké charakteristické rysy mají eh, ti žadatelé o azyl nebo migranti, kteří přicházejí do těchto zemích, většinou pocházejí z pěti zemí původu, ze Sýrie, to je eh, největší skupina, potom Irák, Afghánistán, Eritrea a Irán. A v poslední době byly také z Nigérie, z Pákistánu, z Gruzie a Turecka. Žadatelé o azyl jsou většinou mladí muži, 60 až 70 všech jsou muže a 70 z nich je mladší, ne, méně než 30 let. A asi 20% z nich představují nezletilí, což je zranitelná skupina tohoto nezletilí bez doprovodu svých rodičů nebo příbuzných. Věková struktura vzdělání, to samozřejmě také má dopad na integraci. Udělali se na dosažené vzdělání, což je samozřejmě důležitý faktor potom integrace na pracovním trhu. Informace o tom nemáme kompletní z těchto zemí, nicméně víme, že tady objevujeme eh, podobný trend. Eh, u většiny těch uprchlíků ze Syrie, Iráku jsou to mm, většinou lidé minimálně středoškolským vzděláním, ale pokud pocházejí z Eritreje, Somálska nebo Afganistánu, tak mají maximálně základní eh, vzdělání asi 30 nemají eh, prakticky žádné vzdělání nebo jenom základní stupeň. Což ukazuje, že mezi nimi jsou velké rozdíly. Co se týče uznávání, je to, ta míra je vyšší než v Evropské unii. V roce 2016 to bylo 70%, ale potom se to snížilo na 40 až 50% v roce 2017. potom, um, kolik z nich eh, úspěšně získá azyl, to přibližně 50%, samozřejmě se to liší, zejména v případě Seřanu ve Švédsku jenom 5% mají nárok na mezinárodní ochranu podle ženských úmluv a 95% získají pouze tu doplňkovou dočasnou ochranu. To se změnilo nejenom ve Švédsku, i v Německu a Rakousku. Nejsou tady jen podobné trendy ve všech třech zemích, ale samozřejmě dochází i k rozdílnému vývoji, tak například co se týče přístupu na pracovní trh, v Rakousku ten přístup není tak velký, protože v Rakousku eh, po třech měsících žadatel o azyl sice může pracovat, ale pracovní povolení se vydávají pouze pro sezónní dočasnou práci v zemědělství nebo cestovním ruchu, takže je to velmi restriktivní. Zatímco v Německu a ve Švédsku ten přístup na pracovní trh byl otevřený. Nepoužívá se ten systém prioritních oblastí ekonomiky. A ve Švédsku nebo žadatelé o azyl mohou, po té co podají žádost o azyl, mohou pracovat za určitých podmínek eh, bez nějakého dalšího pracovního povolení. V Rakousku mají také další zvláštnost. Eh, omezení přístupu k sociálním dávkám v některých spolkových zemích Rakouska. Jména těm, kteří mají pouze dočasnou ochranu, nemají nárok eh, na sociální ochranu eh, z těch programů, které eh, posuzují jejich finanční situaci. Otázka, jestli to je v souladu s pravidly Evropské unie. Další co se týká té bezprostřední reakce na ten vysoký počet eh, migrantů a na to, že úřady byly zahlceny žádostmi A také šlo o to, jestli se dařilo poskytnout všem adekvátní služby, jako je ubytování a tak dále. Ve všech třech zemích přistoupili k restrikci eh, azylové politiky ještě před uzavřením té dohody s Tureckem byly znovu zavedeny kontroly na hranicích a i legislativně se změnil způsob ochrany. Více se udělovala ta dočasná doplňková ochrana, například ve Švédsku před rokem 2016. Žadatelé hned dostali eh, trvalé povolení k pobytu, poté se to ale změnilo. I v Německu a v Rakousku se to snížilo to období ze pěti na tři roky, to období dočasné ochrany. Trvalé pobyty k pobytu se odvíjejí od toho úsilí, který ten jednotlivec vyvine, aby se integroval. Například se dosáhne nějaké úrovně jazykové vybavenosti. nebo jestli hledá nějaký vlastní způsob obživy. To se projevilo ve všech třech zemích. Potom jde o to, že se například eh, zavedla povinnost naštěvovat jazykové korzy a pokud migranti nenavštěvujte toho jazyka nebo různé další integrační kurzy, tak jsou jim seškrtány dávky, anebo může dojít k tomu, že nedochází k slučování rodin, o tom se třeba teď hodně diskutuje v Německu, eh, diskutoval se o tom ve všech zemích. V Rakousku a v Německu se také rozšířil seznam těch bezpečných zemí původu. Ve Švédsku nic takového neexistuje. V Německu a ve Švédsku také zavedli omezení tedy spíše se snažili o rovnoměrné rozdělení eh, uprchlíků v zemi. tam o to, aby se snížila atraktivita pro migranty. Co se týče integračních politik, Ve stejné době, kdy došlo k těm restrikcím, se také začal vyvíjet větší úsilí na integraci pracovním trhu, také na to byly vyčleněny větší zdroje, šlo o to, že účast na pracovním trhu je vnímána jako nejlepší způsob integrace ve všech třech zemích. Šlo tedy k většímu důrazu, k vyčlenění prostředků na Integrace na pracovním trhu. Je potřeba si také připomenout, že na pracovním trhu v těchto zemích je nedostatek pracovní síly. Politici z hlavně politických stran se poučili z minulosti, snažili se to zohlednit, takže vlády vyčlenily značné zdroje na integraci. objevil se také obecně sdílený koncensus o tom, jak, eh, jaká by měla být ta strategie. Co se týče jazykových kurzů nebo kombinace jazykových kurzů a práce, to je taková žána za slibni, slibnější, než když ta jedna věc následuje po druhé. Ale byly takové nové přístupy. nové pokusy, jak více zapojit zaměstnavatele do integrace. Větší pozornost je věnována posuzování eh, kvalifikace a dovedností. Možná, že bych vám mohla uvést několik příkladů. To šlo k trojnásobnému navýšení prostředků v Rakousku a v Německu na integraci a desetinásobné zvýšení ve Švédsku. Přímé náklady švédského státu na zpracování těch žádostí a dvouletá podpora představuje v podstatě náklady na práci policie a na vzdělávání ve Švédsku, takže ty zdroje rozhodně nejsou malé. Přes ten konsenzus eh, u některých klíčových otázek integrační politiky se ty přístupy leší v zemích, vyplývá to se různých potřeb, z různého nastavení vzdělávacího systému a také z rozdílného politického klimatu. Například ve Švédsku to je rychlejší zpracovávání žádostí, rychlejší kurzy, které mají reagovat na nedostatek pracovní síly v některých oblastech. V Německu a v Rakousku mají ten dvojí učňovský systém, který lze přizpůsobit i pro potřeby migrantů. A mohla bych se zmínit také o iniciativě 3 plus 1 v Německu, kde například eh, bylo umožněno Afghánistáncům se toho účastnit až do věku 25 let. Dostali na to tři roky, na to odbornou přípravu. A prodloužil se jim povolení zůstat, pokud si našli místo. Německo je také trochu specifické v tomto ohledu protože nabízí už od té rané fáze podporu na integraci. Okamžiku uznání statutu uprchlíka mají nárok na jazykové kurzy nebo na eh, rekvalifikační kurzy. A to zejména tam, kde je vysoká pravděpodobnost, že v Německu zůstanou. jsou většinou uprchlíci z Sýrie nebo Eritreje, kde více než 60% z nich většinou má uznaný status. To šlo také tomu, že ti lidé, kterým je tolerován pobyt v eh, Německu, přestože by měli eh, se vrátit eh, zpátky, tak i ti například mají nárok na ty jazykové kurzy. Ale to není, tak to není v většině ostatních zemí. Co tedy víme o integraci na pracovním trhu? A jak to fungovalo v minulosti? To assess the specific labor market conditions of asylum seekers in Tady zejména ty podmínky pro žadatele o azyl a uprchlíky. V některých případech ale nejsme schopni v statikách rozlišit mezi uprchlíky a dalšími migranty. Tento graf ukazuje údaje z průzkumu pracovní síly v Evropské unii v roce 2014. Ukazuje, jak rychle si uprchlíci našli práci v porovnání s migranty ze zemí mimo EU. Myslím, že tady je značný rozdíl. Jdeme na prvních letech, ale potom se postupně snižuje a úplně se vyrovná až po 20 letech. Tedy moc pozitivně nevypadá, ale švédské statistiky a je zlepšení těch statistických údajů z Německa ukazuje, že míra zaměstnanosti je jenom o něco málo lepší. 50% v prvním roce, Stejně tak v Německu 30% po třech letech. Takže se to mírně zlepšuje, ale trvá to. V porovnání s minulostí víme také, že ty překážky pro vstup na pracovní trh to v případě uprchlíků vyšší než u migrantů, kteří už často přicházejí s nabídkou práce. Takže to až dosud stěžovalo prchlíkům vstup na pracovní trh. otázka je, kolik uprchlíků je potřeba na těch trzích integrovat. To se těžko odhaduje. Představuje to asi 1% pracovního trhu v Německu a v Rakousku, asi 2% ve Švédsku. To jsou velmi hrubé odhady, protože z různých důvodů se to počítá velmi obtížně. Jaká je role Evropské unie? že integrace je národní kompetence, Evropská unie podpory integrační úsilí členských zemí. Jednak jsou to speciálně vyčleněné prostředky, ale dále to je také, jsou to také různé další iniciativy, poradenství, jak tedy financování z Evropské unie tyto tři země dostaly na tyto účely. Jednak je to AMIF, Azylový migrační a integrační fond, a potom je to Evropský sociální fond. Paralelní studie o Itálii, Maďarsku a Řecku víme, že to používá méně Zejména je to určeno pro nevládní sektor. Ještě o třech zemích se to méně používá na integraci a přijímání. ESF e se používá více na integraci na pracovní trh. poslední době se ale i snížilo to financování CSF, protože úřady, které to mají na starosti, například úřady veřejné zaměstnanosti, mají pocit, že je to příliš byrokratické a náročné. například v tom současném programovém období vůbec nepožádali nebo nepředložili žádné žádosti o financování v Německu, podobně i v Rakousku ve Švédsku. Takže ti by určitě přivítali zjednodušení podmínek při nadcházejícím eh, finančním období. vznikla pracovní skupina, která má předložit své návrhy. A teď eh, dovolte, abych řekla několik slov k tomu vnímání veřejnosti a politickému klimatu. To je samozřejmě velmi kontroverzní oblast ve všech těchto třech zemích. Evropské výzkum veřejného mění ukazuje, že migrace je považována za největší nebo nejproblematičtější oblast politiky ve všech těchto třech zemích. Debata o těchto otázkách je teď hodně polarizovaná. To ale známe i z dalších zemích. Objevují se proti eh, imigrantsky zaměřené strany. Nicméně Švédsko je pořád zemí, která se vyznačuje tím, že více než 50 respondentů má pořád pozitivní eh, názor na migranty v Německu a v Rakousku je to, v Rakousku je to 28%, v Německu 10%. Což znamená, že ta švédská společnost, společnost je mnohem vstřícnější k migrantům a podporuje jejich integraci. Odpor je nejvyšší v Rakousku. Um, Jaké jsou největší problémy v integrační politice v těchto třech zemích? Je to zejména nejistot ohledně ohledně jejich budoucího pobytu, jaký status budou mít, to se potom promítne do účasti na jazykých a integračních kurzech. To se hodně změnilo ve Švédsku, o tom už jsem mluvila, kdy je jim nabízena pouze dočasná ochrana Takže se snižují investice do dovedností. Víme, že ve třech temích jsou problémy s koordinací různých politik, protože to zahrnuje různé úřady, různé úrovně zprávy. Není, potřeby migrantů nejsou vždy zohledňovány, například agentury pro pracovní trh eh, nenabízejí jazykové kurzy, nebo nemohou nabízet jazykové kurzy. Ve Švédsku je to také několik úrovní eh, státní zprávy, která má na starosti integraci, takže se to obtížně koordinuje. Velmi často jsou uprchlíkům nabízena méně kvalifikovaná místa, která neodpovídají jejich eh, potřebám. Mnozí z nich nemají vůbec žádné vzdělání. A potom jde samozřejmě také o dostupnost eh, spolehlivých údajů. Doporučení na zlepšení podpory integrace na evropské úrovni. Já už jsem se zmiňoval o tom, že by mohlo dojít k revizi způsobu financování z Evropské unie tím, že by se mělo snížit administrativní břemeno při využívání prostředků z EU. Tak měly být více podporovány kratší projekty. Měly se opakovat pořád ty stejné projekty. Nejlepší je identifikovat efektivní přístupy, potom je replikovat. A kromě prostředků na integraci je hlavní roli Evropské unie také zlepšit koordinaci. Evropská unie přijala akční plán v červnu 2016 Je možné říci, že v této oblasti, tedy sdílení osvědčené praxe, je důležité se zaměřit na překážky integrace, například nedostatečné kapacity některých úřadů. A v neposlední řadě by bylo dobře také zlepšit ty stávající monitorovací systémy, jsou to takzvané ukazatele ze Saragozy. Znamená, že velmi často není možné identifikovat uprchlíky nebo migranty prostřednictvím statistik a potom se těžko připravují nebo adaptují pro ně konkrétní politiky. To je všechno, děkuji vám za pozornost. Thank you very much for... Děkuji vám mnohokrát za eh, tuto velice zajímavou studii Eh, pravda, není zde už tolik poslanců, ale ti, kdo se budou chtít na něco zeptat, mají možnost. Eh, jako první paní Regner z Rakouska, prosím. Děkuji mnohokrát. Díky za prezentaci, dovolte mi pár otázek. Já jsem eh, se chtěla zeptat, zda byste nám z těch tří zemí mohla vyjmenovat nějaké osvědčené postupy, něco, co byste třeba doporučila nám všem, na co bychom se měli více zaměřit. Další otázka. Můžete nám říci něco více k těm mezerám v koordinaci, které jste zmínila ve svém doporučení? O co přesně jde? Jde o kompetence na úrovni obcí, nebo provincií, nebo na národní úrovni? Co tím přesně myslíte? A potom za třetí, to se týká více podpory uprchlic to jste řekla vy a já se chci zeptat, co si pod tím máme představit. Já si dovedu představit lecos, ale zajímalo by mě, co jste měla na mysli vy. Já ze své osobní zkušenosti, už je to tedy dávno, ale přece jenom chci říci, že jsem pracovala jako poradkyně pro uprchlíky pro Amnesty International a jak říkám, je to dávno, takže e, jsem si jistá, že se ta situace od té doby změnila, ale tehdy jsme často naráželi na to, že když šlo o poradenství, tak většinou se dostavovali muži a říkali, no já mluvím i za svou manželku. Takže jak říkám, to by bylo jedno doporučení z mé strany, ale jak říkám, je to hodně staré, mluvit přímo s těmi, kterých se to týká. Možná, že byste nám k tomu mohla něco více říci i vy. Děkuji. Děkuji. A teď dostane slovo pan Martán. Děkuji vám, paní předsedkyně, bude to velice rychle. Chci poblahopřát paní, která nám předložila tuto velice dlouhou prezentaci. Myslím, že to bylo 35 minut místo 15. A já ji chci poblahopřát, protože oproti posledně, prosím, prosím, je to víc jste poslanci. Eh, Zní to velice objektivně a ne, nikomu politicky nestraníte. Často, když se o tom diskutuje, tak eh, se také stává, že přijímání a, eh, a ta akceptace uprchlíků nejde sama od sebe. Bez nějakého eh, odsuz, odsuzování nebo tak vám opravdu chci poblahopřát. Dobrá, tak máte slovo opět vy. Ano, děkuji první řadě se musím omluvit za těch 35 minut. Děkuji za vaše otázky a za váš komentář. Takže k paní kolegyni z Rakouska. Příklady osvědčených postupů. To je dobrá otázka. Jak jsem řekla, stále máme nedostatek doložených znalostí v tom smyslu, co funguje v jednotlivých kontextech, tedy v kontextech jednotlivých zemí. Zejména ve Švédsku, v skandinávských zemích eh, jsme měli dlouhé zkušenosti, pokročilé politiky, docházelo k eh, evaluaci toho, co funguje, například, já nevím, různé pobídky pro nabírání uprchlíků do pracovně právního vztahu, ale ukázalo se, že je skutečně složité říci osvědčený postup. Nevím, osvědčený postup by třeba mohlo být, jak jsem říkala, třeba hodně časné započetí jazykového vzdělávání, zejména jaksi odborné jazykové vzdělávání, to se ukázalo býti něčím, co může mít velký přínos pro integraci migrantů nebo uprchlíků do trhu práce. A ve spojení jazykových kurzů a pracovních zkušeností, nejenom v učňovství, ale také třeba co do různé, různé, různé, různé stáže, třeba ve firmách a tak dále, tak to se zdá je velice slibné. V Rakousku máme eh, například eh, jaksi ten program, kde se zjišťuje, co lidé umí, jaké mají dovednosti a velice často oni nemají formální vzdělání, ale mají pracovní zkušenosti. Takže je velice důležité, aby rakouské orgány, německé orgány a orgány v dalších zemích hodnotili, co ti lidé vlastně všechno skutečně umí. A tím pádem je velice důležité hodnotit neformální dovednosti a kompetence V Rakousku máme tu kontrolu kompetencí, v Německu ve spolkové agentuře eh, pro zaměstnanost, tak tam máme velice sofistikované nástroje na měření dovedností. Takže mnoho eh, možností se aktuálně testuje a posléze dojde k jejich vyhodnocení, takže možná za rok, za dva toho budeme vědět více o skutečně slibných postupech. Co do mezer v koordinaci, samozřejmě kompetence jsou distribuovány na různých úrovních vládnutí, v obcích, v spolkových státech, na federální úrovni, ale také třeba služby veřejného zaměstnání a tak dále. A tam velice často máme mezery v tom smyslu, že třeba nedochází k výměně údajů. Takže byly snahy ty koordinační mezery uzavřít, například v Rakousku RMS a integrační fond teď spolupracují, což je krok vpřed, ale zbývá nám ještě hodně takovýchto všelijakých mezer. Co do žen, větší podpora pro uprchlice, to je samozřejmě jasné. Jsme viděli, že ženy, co často uprchlice, mývají vyšší úroveň vzdělání než muži, ale mají velice nízkou míru zaměstnanosti. Také mají menší pracovní zkušenosti. A to, co vy navrhujete mluvit přímo s těmi ženami, to je samozřejmě velice důležité. Také je důležité překonávat kulturní bariéry. Ve Švédsku je například velice zajímavé, že tam nabízeli švédštinu s dětmi, říká řečnice, tedy že vlastně to byl takový nový způsob, jak ty ženy, jak s nimi komunikovat. Tolik tedy z mé strany. Pan Šulce. Děkuji mnohokrát. Já se musím omluvit, že jsem přišel pozdě ale dnes je mnoho schůzí. Z toho, co jsem slyšel, tak nějak mám pocit, že žiju v úplně jiném světě. Já jsem německý europoslanec, prosím pěkně. Já už mnoho let od roku 2015 v Sasku Anhaltsku sleduji tu situaci a zjišťují, že máme daleko více uprchlíků ne kvůli válce nebo kvůli persekuci, spíš kvůli ekonomickým důvodům. A ty je velice těžké integrovat, protože my máme v Německu možnost, to vy jistě také víte, máme možnost nabídnout jim až 600 hodin jazykových kurzů. A když se zeptáte těch eh, učitelů, jaká, jaká je reakce po prvním, druhém, třetím no je to strašné. Bavíte se s lidmi, kteří uprchli, kteří jasně říkají, naším úkolem je e, získat peníze, protože jsme za to zaplatili spoustu peněz a když tady uděláme nějaké e, školení nebo se budeme jenom vzdělávat, to nám nestačí. Potřebujeme více peněz. Takže to jsou ty teoretické, e, teoretické poznatky, ty něj skvěle, ale v Německu tvrdit, že to funguje dobře, no já bych řekl, že máme obrovské problémy. Protože u nás jsou lidé, kteří eh, přicházejí z důvody k příchodu k nám, které jaksi jsou suboptimální. Tady nejedná se o válku nebo persekuci nebo něco takového, ale utíkají z těch důvodů, které bych si dovedl představit já i pro sebe, že si zkrátka ekonomicky přilepší. Takže situace v Evropě, v Německu konkrétně, je poněkud jiná, než jak jsem to tady slyšel. Jedině, no jinak to říct neumím zkrátka. Ano, ano. Já jsem švédská poslankyně zde v parlamentu a měla bych dvě otázky. Nebo nejsou to otázky, jsou to spíše poznámky. Když jsem se díval na ty vaše snímky, tak by, mi řek, by se zdálo, že EU je ta problematická úroveň v té celé otázce. Tedy v první řadě, že tak málo států to bere odpovědně a za druhé, že tak málo z těch tří členských států využívá možnosti, jaké EU nabízí, co se týká podpory na vzdělávání a investice do konkrétních projektů. Protože to v tom vašem úvodu znělo tak, že, to vůbec ne, že tam ta míra absorpce peněz vůbec není tak vysoká, jak by měla být. Takže to jsou ty tři členské státy, kdo ví, jak to vypadá jinde. Ale vzhledem k tomu, že na té evropské úrovni to nefunguje, není možné získat politickou podporu a provádět ty aktivity jaksi ve všeobecnějším zájmu a to aranžmá, které existuje, například ty fondy, tak se to, se to nevyužívá tak, jak by se to bylo využívat mohlo. Ale možná vás chci jenom vyprovokovat. Děkuji. Tak v první řadě bych zareagovala na vás k těm fondům EU. Možná jsem to řekla až příliš pesimisticky. Oni se využívají. Důvody jsou tam různé, proč konkrétní fondy třeba se využívají méně, ale třeba fondy ESF se využívají. Nicméně to využití se snižuje kvůli té administrativní zátěži. Fondy ESF jsou samozřejmě velice důležité, jak v Německu, tak ve Švédsku. Mluvila jsem s tamními orgány, oni to využívají a bez ohledu na e, tu administrativní zátěž. No, možná jsem naopak provokovala já vás, když jsem říkala, že je potřebné ty fondy lépe spravovat. Každopádně ty fondy jsou velice důležité například v Německu pro eh, odborné jazykové vzdělávání nebo pro eh, různé, různé poradenské sítě, které fungují velice dobře. To je třeba jeden příklad těch osvědčených postupů. Takže ty fondy jsou rozhodně vítány. Možná, že by bylo možné to lépe zorganizovat. Abych reagovala na pana Šulceho. V Sasku Anhaltsku máte možná ty zkušenosti, jak jste říkal vy. To jsou hodně specifické zkušenosti a souhlasím, ono to je složité. A, v Němec- a, ani v Německu, na tož v jiných zemích, není nic dokonalé, od toho jsme na míle vzdáleni. Ale já mám rovněž své osobní zkušenosti, kdy například eh, jsme pracovali s eh, nezletilými bez doprovodu, kteří jsou absolutně motivováni. Já jsem tak motivované lidi, co do integrace a co do získání práce a získání lepšího vzdělání snad nikdy neviděla. Takže možná tam je taková realita těch dvou světů v Německu i v jiných zemích. A ono je složité řešit tu smíšenou migraci, tedy když se přichází jak z ekonomických důvodů, tak z důvodů třeba útěku před válkou nebo před persekucí. Ono to bývá velmi často velice složité mezi nimi rozlišit. Ale nevím, jestli třeba ti, kteří přicházejí z ekonomických důvodů, jsou skutečně tak neochotní se integrovat. Souhlasím s vámi, že mnoho eh, států využívá různé ty dvojí programy, třeba eh, v Německu to odborné jazykové vzdělávání, Ono je složité přesvědčit mladé lidi se po té cestě vydat, protože ono to trvá dva až tři roky a oni za to dostávají méně peněz, než když by šli někam pracovat, byť jako nekvalifikovaní pracovníci. A když třeba potřebují posílat peníze těm, kteří jsou ještě e, v jejich domovské zemi, no tak to je složité. Ale podíváme-li se na čísla, tak ta čísla se zlepšují. Máme stále více mladých lidí, kteří zahajují to dvojí učňovské vzdělání a řekla bych, že konec konců i zaměstnavatelé na tom mají velký zájem, aby přesvědčili uprchlíky, aby se těch učňovských programů účastnili. Děkujeme vám eh, za eh, tuto zprávu. Jsem si jistá, že si vás pozveme i příště, abychom eh, se podívali na to, jak se věci vyvinou protože eh, je zde celá řada dobrých výsledků a několik špatných výsledků a je velice zajímavé podívat se na to, jak se věci v čase vyvíjejí. Takže ještě jednou děkujeme, díky za přednesení této zprávy, díky za to, že jste nám tu nechala to rezumé, abychom si to mohli eh, prostudovat sami. Aha, aha, je to tam u dveří. Výborně. Takže ještě jednou vám děkujeme, že jste přišla. Bod 8 na pořadu jednání. Různé, nic nemáme. Tím pádem končím schůzi a upozorňuji, že ve 14 hodin, říká paní předsedkyně, zahájíme eh, hlasování a začínáme vysíláním pracovníkům. Takže prosím, buďte zde včas. Děkuji všem za účast. Ale podle pořadu jednání až 14.30. Ano, ano, omlouvám se, 14.30, ano, v půl třetí máte pravdu. Ne ve dvě hodiny.